Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Takže, dámy a pánové, budeme pokračovat v našem zasedání. První bod na pořadu jednání je prohla deklarace komise týkající se navrhované směrnice o ochraně údajů, zpracovávání osobních údajů v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. Chtěl bych připomenout, že není naplánován eh, postup catch the A v rámci tohoto bodu jednání. Komisařka paní Damanaky tedy má nyní slovo za komisi. Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně kolegové, komise předložila návrh reformy pro režim ochrany údajů ze dvou důvodů v lednu proto aby zajistila vysokou úroveň ochrany údajů pro jednotlivce, tak jak to žádají smlouvy. Za druhé, aby bylo evropským podnikům umožněno eh, technologicky neutrální režim pro ochranu údajů. Je třeba dojít eh, schody ohledně tohoto balíčku. Došlo významného pokroku v parlamentu, v mnoha pracovních dokumentech, návrzích zpráv, tak jak byly připraveny různými zpravodaji. V komisi pokrok znamená, že směrnice a nařízení se nadále vyjednávají společně jako balíček. Svoboda a bezpečnost evropských občanů jsou dvě strany stejné mince. To jsou dva politické cíle, které musí být spojeny v přijímání tohoto textu ohledně pravidel pro zpracovávání osobních údajů a jejich ochranu. Je zapotřebí vidět to v kontextu policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. V současné době je tu celá řada různých eh, pravidel a právních nástrojů. Se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy je umožněno vytvořit celkový rámec pro ochranu osobních údajů. Můžeme zajistit vysokou úroveň ochrany pro eh, údaje jednotlivců a respektovat přitom specifickou povahu potřeb spolupráce policejních a soudních orgánů v trestních věcech. Zejména eh, revidovat rámec eh, ochrany údajů, který nyní pokrývá jak domácí zpracování, tak přeshraniční zpracování takovýchto údajů, což by snížilo rozdílnosti mezi jednotlivými legislativními e, úpravami v členských státech. Status quo nemusí pokaždé usnadňovat výměnu informací mezi členskými státy. Předpisy, které vyplývají z před Lisabonské směrnice, jsou omezené ohledně zpracovávání přezraničního typu. V praxi politice, eh, policie a orgány činné eh, v různých řízeních nerozlišují pokaždé mezi přeshraničním a vnitrostátním zpracováním. Pokaždé to není proveditelné takto rozlišovat v každodenní práci policistů nebo soudu. Jednotná národní databáze je využívána při prosazování práva a může obsahovat osobní údaje, které jsou sbírány jak vnitrostátně, tak přijímány z jiných členských států. Nebylo by efektivní vytvořit v takovéto situaci dvě, efekt, dvě databáze. Vždy bude neúčinné vytvářet dva různé, dvě různé sady ochrany údajů i v jednotné databázi. Návrh směrnice má za úkol zabývat se zpracováním jak eh, vnitrostátním, tak přezraničním. To byla dlouhodobá eh, žádost eh, od parlamentu. Navržená směrnice také vyžaduje stejné principy ochrany, které jsou už v návrhu nařízení. To je také na žádost parlamentu aby ochrana osobních údajů měla eh, stejné předpisy pro eh, policejní a soudní spolupráci. Klíčové prvky, které jsou v návrhu nařízení, jsou také zavedeny do návrhu směrnice. Jako ochrana osobních údajů eh, jako základní pravidlo, ustanovení úředníků zaměřených ochranu osobních údajů, je zapotřebí oznamovat porušení eh, pravidel pro ochranu osobních údajů a komise musí přijmout patřičná rozhodnutí pro převod údajů do třetích zemí. Tento text také zdůrazňuje, že zapotřebí mít silná pravidla pro ochranu osobních údajů, nástroje, která budou umožňovat na druhé straně výměnu údajů. Eh, nikdy nestrácejme ze zřetele skutečnost, že ochrana osobních údajů je součástí smluv Evropské unie a také charty základních práv. Proto nové předpisy pro ochranu osobních údajů musí vybrány v úvahu v jednotlivých odvětvových nástrojích, zejména pak v oblasti bývalého třetího pilíře. Až směrnice vstoupí v platnost, komise do tří let bude muset přeskoumat a možná eh, změnit další legislativní akty EU zaměřené na zpracování osobních údajů prostřednictvím eh, orgánů prosazující zákon. Eh, Děkuji, paní komisařko. A nyní budou hovořit řečníci jménem politických skupin. Nejdříve pan Kelly, který bude hovořit za EPP dvě minuty. Já bych eh, velice rád promluvil k této důležité věci. Věci, která je, leží na srdci každému občanovi, každému podniku nejen v EU, ale po celém světě. Máme směrnici o ochraně osobních údajů, která byla relevantní ve své době a zabývala se zpracováním osobních údajů policejními a soudními orgány. A to měli jsme to v rámci rozhodnutí. Evropský parlament zjistil, že tento text je stále více zaostalý a žádal revizi. Nikdy to úplně pořádně nevyšlo, protože to souviselo Eh, také s přeshraničním zpracováním údajů, nejen s vnitrostátním zpracováním ze strany policie, takže docházelo k mnoha různým výkladům na úrovni členských států. V některých členských státech eh, jsou eh, vyšší úrovně ochrany osobních údajů než v jiných. A bylo zapotřebí, aby se vytvořila nějaká pravidla pro společný postoj Díky Lisabonské smlouvě rozvoji internetu teď už nemá smysl, aby se postupovalo dřívějším způsobem. Evropský parlament by byl raději, kdybychom měli jeden jediný nástroj, ale můžeme souhlasit s návrhem eh, komise, že zde bude jak nařízení, tak směrnice. Nicméně v nás buzují obavy mnohé aspekty, zejména mm, nedostatek eh, rychlého jednání ze strany rady ohledně eh, směrnice, protože, jak se zdá, zabývá se rada spíše nařízením než směrnicí. Bylo by zapotřebí, aby rada předlo, přednesla takový svůj harmonogram, jak chce postupovat dál. A také jde o to, jak eh, aby byl zde nějaký harmonogram pro členské státy, aby nedošlo k náhlému nárůstu či poklesu eh, ochrany osobních údajů v jednotlivých členských státech. Irský předseda vlády eh, se mnou hovořil a mluvil o tom, že irské předsednictví bude to pokládat za jednu ze svých priorit. Děkuji, pane Kelly. Paní Tykau bych vám chtěla položit modrou kartu. Akceptujete otázku? Děkuji. Chci se zeptat pana Kellyho, jestli v tom harmonogramu očekává od rady začlenění také způsobu, kterým nový balíček bude ovlivňovat obecné mezinárodní dohody, jako je třeba SWIFT musíme nyní se ptát, jakým způsobem stávající a budoucí dohody budou odpovídat textu té, toho nového balíčku. Pane Kelly? Yes, sir, I think that's, uh... Ano, to si myslím, že je velice důležitá myšlenka, protože potřebujeme mít konzistentní legislativu. Nemůžeme předpokládat, co udělá rada, nicméně si myslím, že je důležité, aby ti, kdo jsou aktéry v této oblasti, toto zvažovali a také to Eh, také to ukazuje na to, že je zapotřebí jednat. Zejména v tomto mandátu. Obávám se, že pokud nebude tento text dokončen do konce příštího roku, budou nás čekat volby v roce 2014 a pak bude velmi obtížné postoupit dál, pokud bude zbývat ještě dokončit mnohé v roce 2014 tento tématu. Děkuji, pane Kelly. A jménem SND má teď slovo pan Trucas na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěl velmi poděkovat komisařce za to, že dnes přišla do Evropského parlamentu a také za její dnešní informace. Myslím si, že je, považujeme všichni za důležité, aby eh, údaje evr, občanů Evropské unie byly chráněny. To je velice významné, to se týká nás všech, je to téma, eh, se kterým, na, u kterého musíme být velmi bdělí a chtěl bych zdůraznit, že my jakožto poslanci Evropského parlamentu právě opravdu Věnujeme velkou pozornost tomuto důležitému tématu. Právě z tohoto důvodu je Evropský parlament také obzvláště náročný a velice striktní vůči ostatním institucím Evropské unie, pokud se týká tohoto tématu. Víte, paní komisařko, že je to tak, že už od začátku Evropský Parlament chtěl jeden právní akt, jednu směrnici, který bude pokrývat všechny aspekty a všechny faktory, které jsou důležité v souvislosti s ochranou osobních údajů, ať už se to týká soukromého sektoru nebo veřejného sektoru, ani bez nějakých výjimek. Právě třeba eh, v Maďarsku eh, ze strany soudních nebo policejních úřadů. Také se můžeme. Bohužel k tomu tak nedošlo. Nyní zde máme nařízení, eh, návrh nařízení a směrnice. Nepodařilo se zpracovat jeden text, nicméně parlament vítá tento návrh komise. Eh, domníváme se, že eh, budete postupovat v rámci jednoho jednotného balíčku, i co se týká obsahové stránky. Ještě bych chtěl zdůraznit, že nemůže existovat žádné nařízení bez směrnice. Samozřejmě proto trváme na této logice balíčku, aby skutečně byla zachována konsistentnost a právní jistota. Jsem velmi rád, paní komisařko, že jste dnes zde. Ještě jednou bychom chtěli zdůraznit, že tedy, aby komise tedy zvažo, uvažovala o tom nařízení a směrnici jako o jednom textu. Takže Nemáme žádné že žádné stížnosti na komisi, máme skutečně velice vynikající spolupráci, to bych chtěl ještě jednou zdůraznit a ještě jednou bych chtěl poděkovat. Bohužel nemůžu to tež říci o radě. Kde, kde je dnes rada? tady při této rozpravě, proč zde není dnes zas, zastoupena, abychom mohli, aby mohla reagovat na pí, ústní dotazy, které zazní. Bez ohledu na to, že to není dostatečný respekt vůči Evropského parlamentu, tak z toho musíme vytěžit závěr, že Rada nevěnuje dostatečnou pozornost, nepřikládá dostatečný význam tomuto velice významnému tématu pro evropské občany. Bohužel Eh, rada brzdí práci na směrnici a my si nyní klademe otázku, z jakých důvodů se rada brání této spolupráci. Na závěr bych chtěl ještě říci, že Evropský parlament bude obhajovat svou pozici všemi možnými eh, prostředky samozřejmě využijeme veškeré eh, prostředky, veškeré postupy, které máme k dispozici, tak, aby tato směrnice a toto nařízení bylo pojednáváno v rámci jednotného balíčku, aby byla zajištěna dobrá ochrana údajů evropských občanů. Vážení kolegové, prosím, omez, snažte se omezit vaše příspěvky na minimální čas. Jménem ALDE bude hovořit paní Inenfeld na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Pro ty z vás, kdo sledují eh, převlební kampaně ve Spojených státech, budete vidět, o čem mluvím, protože si přijám trochu jako Clint Eastwood, hovořím tady k prázdné židli. Rada opět není přítomna. Kolegové, už nastínili, že tento parlament se bude držet eh, onoho balíčkového přístupu, že eh, nařízení a směrnice budou držet pospolu a já chci ještě říci, že směrnice pro nás je nutnou podmínkou k další spolupráci policejních a soudních složek a to by měla rada vědět, protože by rada měla vědět, jak chceme postupovat, jak může policie a soudy si vyměňovat údaje, pokud nebudou mít ochranu údajů. Takže bych chtěla poradit eh, absentující radě, aby rychle postoupila v projednávání a vyřešení směrnice. Kolegové, nežádejme eh, jen harmonogram, ale rychlé výsledky. Pokud chce v oblasti policejní a soudní spolupráce přijmout rada rychle nějaká opatření, může to být například příkaz eh, k šetření a mohou takto urychlit i onu směrnici. Předchůdce směrnice, ono rámcové rozhodnutí, které v současné době ještě platí, bylo zamítnuto Evropským parlamentem, ale bohužel to bylo před Lisabonem stávající rámcové rozhodnutí není považováno za dostatečné, takže s čímkoliv přijde rada, musí to být dobré a lepší řešení než to, co je tady. Za druhé budeme hodně usilovat o to, aby směrnice vedla stejným směrem jako nařízení. Jsme zklamáni, že to jsou 12 stroje, nikoli jeden a hodně jsme se navracovali na tom, abychom zajistili, že zde bude jednotná harmonizovaná úroveň ochrany údajů pro veškeré využití osobních údajů. A na závěr, kolegové, vrátím se k té poznámce o Clintu Eastwoodovi. Chtěla bych radě říct následující. Jako to řekl Clint Eastwood, jako Dirty Harry když mluvil s jakýmsi kriminálníkem. Musíte se ptát jednu, na jednu věc. Cítíte se, že budete mít štěstí? Že vám to vyjde? Děkuji, paní kolegyně. A dále bych chtěl dát slovo za zelené minutu 30 vteřin. Děkuji, Pane předsedo, diskutujeme zde dnes nejen o ochraně údajů, hovoříme o budoucnosti spolupráce policejních a justičních orgánů v Evropě. Už celá, celé roky, co se týká eh, přeshraniční spolupráce těchto úřadů, není, není to jen nutné, je to opravdu nutné. V letošním roce Evropský parlament opakovaně uvedl, že, společ, že musí být za, zavedeny společné standardy pro soudní spolupráci v trestních věcech vnit, vnit, ministerstva vnitra našich 27 států stále však tento eh, požadavek odmítají a stále vlastně se zde hovoří o vzájemném uznávání policejních opatření, o důvěře v eh, právní řády jednotlivých eh, států, ale ignorují tím, že vlastně ještě existují dramatické rozdíly ve standardech mezi jednotlivými státy a, právě, a to právě v ochraně údajů. Proto návrh směrnice o ochraně těchto údajů by měl odstranit tyto, tato nedorozumění a tyto rozdíly. Co se týká práv, práv občanů, bude to důležitý krok kupředu eh, v ochraně policejních eh, údajů. Co se týká výměny informací, zde je nebezpečí obrovského porušování eh, základních práv. Právě rada by se měla stavět aktivněji k ochraně osobních údajů. Vážené dámy a pánové, protože tak vlastně by mě, měli v eh, eh, lidé možná budou spochybňovat legitimitu. Potřebujeme vzájemné minimální standardy, které budou platit v oblasti policejní a soudní spolupráce ve všech 27 státech. Děkuji. Jmén, jménem ICR dávám slovo panu Timothy Kirchhoffovi. So jako zpravodaj eh, pro dohodu o předávání osobních údajů pasažerů a u dalších podobných eh, textů vidím, eh, že narůstá důvěra evropských občanů v to, co vykonávají policejní zhodní složky. Jen tím, že budeme vytvářet dobrá pravidla v této oblasti, budeme také zvyšovat demokracii a důvěru občanů. Máme tedy dva cíle. Podporovat občanské svobody ale také bezpečnou výměnu a zpracování údajů. Abychom mohli řešit eh, výzvy tohoto systému, potřebujeme především zdravý rozum. Ale určitě chci zdůraznit eh, poslancům parlamentu, že tato směrnice nemůže být řešením všeho nemůže být řešením pro všechna stávající či budoucí legislativní opatření. Musíme postupovat dál a pokračovat v této práci. Je to naše povinnost vůči evropským občanům. Děkuji. A nyní bude hovořit paní Cornelia Ernst za jednu minutu. Dámy a pánové. Není tady zastoupena rada, doufejme, že nás sleduje na internetu. Pravděpodobně nemá kapacitu ani radost, když nám my má mluvit. Myslím si, že opravdu je to pohrdání Evropským parlamentem. Bylo by dobré, kdyby se snažila rada zlepšit ochranu dat v rámci směrnice. Neměla by se tomu bránit. My víme, že policie a soudy, to je opravdu Eldorado z hlediska neochrany těchto údajů. Je to záležitost nejen SWIFTu, ale je to záležitost každodenních údajů, například ohledně občanů, kteří eh, manifestují proti nacismu. My potřebujeme tuto ochranu v soukromé veřejné oblasti, potřebujeme stejné standardy, musíme garantovat občanská práva. Pokud eh, rada požaduje odpovídající nařízení z hlediska PNR nebo SWIFTu, tak by to též mělo platit také pro radu. Proto myslím, že by bylo nutné skoncovat s touto blokádou eh, směrnice ohledně ochrany osobních údajů. Děkuji a nyní za komisi ještě jednou paní komisařka Damanaki. Já bych ráda poděkovala všem řečníkům za podporu návrhu komise. A ráda bych se vrátila k dvěma základním bodům. Chci především znovu potvrdit, že pro komisi pokrok v této tak důležité věci znamená, že budeme vyjednávat o nařízení a směrnici jako v jednom balíčku a myslíme to vážně. Zabývali jsme se různými částmi legislativy na e, základě žádosti Evropského parlamentu, ale teď se musíme zaměřit na celý postup. A opravdu budu trvat na tom, co jsme řekli. Budeme projednávat oba dva návrhy legislativy jako jeden balíček. Za druhé bych ráda zdůraznila, že učiníme naše, mm, to, co v našich silách, abychom zajistili, že nová legislativa, e, tedy polisabonská legislativa, e, bude brána v úvahu tak, aby byly zohledněny všechny dohody, všechny návrhy, které mají určitou relevantnost v oblasti <clears throat> ochrany osobních údajů. Pane předsedo, myslím, že všichni přítomní chápou, že se jedná o velmi důležitou věc. Jedná se o lidská práva, o základní principy obsažené ve smlouvách a určitým způsobem se budou muset objevit v našem rozhodování. Já vím, že je tu blok a ten blok se budeme snažit překonat. Jsem ráda, že mohu říci, že komise je zde a že je velice ochotná spolupracovat, abychom překonali potíže, jak s radou, tak s parlamentem. A samozřejmě budeme vítat jakoukoliv iniciativu irského předsednictví, pokud irské předsednictví, nebo tedy za radu, se bude snažit odblokovat stávající situaci. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Dámy a pánové, rozprava je ukončena a podle našeho pořadu jednání nyní budeme mít společnou rozpravu k rybářské politice. Bude zde zpráva pana Grobarčika, potom pana Kalagera a také mm, paní Neves, paní Ferreira a paní Levin. Takže nejdříve předávám slovo zpravodaji panu Marku Josefovi